Prosím, posaďte se a dobré jitro všem. E, především vás vítám na tomto mimořádném společném zasedání. E, o nic méně než tři výbory vlastně se tady scházejí AFET, DV a LIBE. Tudíž my tady spolu předsedáme je tady předseda eh, pan David McAllister a FETO, eh, předseda Tobias Tobe za DV a pak jsem tady já. Ale zahájíme práci protože to nejdůležitější musíme vyřídit nejdříve. Totiž musíme nejprve přijmout návrh pořadu jednání, čili obvyklá sdělení přijetí pořadu jednání eh, se následující změnou. Týká se to bodu 4, prezentace. ESVČ a UNNCR. Místo toho tady bude vystupovat pan Michael Keller, zástupce ředitele DG ECO z Evropské komise. Tak vítám vás. A pak ještě bod 11, to se týká uzavření protokolu Eh, mezi eh, s Liechtensteinem a eh, Islandem, Norskou, týká se to kritérií a mechanismu pro určení státu příslušného pro posuzování žádostí o zady podané v některém členských států. Týká se také švýcarskou federaci a lichtenštejnské knížectví a to bylo právě posunuto tyto body. Takže teď sdělení, pokud je o jazykový profil, budou tady k dispozici všechny jazyky, kromě chorvačtiny a galštiny a děkuji vám za pochopení. Schválili jsme také doporučení ko- koordinátoru Tomáš Šedovský, zpravodaj pro dohodu mezi EU a Japonskem a Antony Hook bude zpravodajem na, k návrhu eh, rozhodnutí Rady o dohodě mezi EU a Běloruskem. Dále je tady nominace zpravodajů na stanovisko Robert Metzola Eh, to se týká um, discharge, tedy eh, absolutoria a potom všech agent, týká se to všech agentur. Pokud vám to vyhovuje, souhlasíte s tím, pak budeme pokládat tato doporučení za schválená i výborem. Dále několik slov ohledně delegovaných aktů a <coughs> implementačních aktů na základě společné rozpravy s AFEPem a DEVem. Budeme dále postupovat. Máme hovořit o nástroji mezi UE a Tureckem a situaci syrských uprchlíků v Turecku. Prezentace prezentace, na níž vystoupí Matěj Pobovský, který je generálním ředitelem Geranier, Evropská komise, a pak bude hovořit pan Michael Keller, který je zástupcem ředitele DG pro humanitární spolupráci v Evropské komisi. Zahájíme výměnou názoru. Pak budeme mít také Eh, to bude v 10 hodin, výměnu názoru s řeckým ministrem, který bude prezentovat případ migrace migračních eh, záležitostí na řeckých ostrovech což je velice znepokojivé. Bude to pan Kryzochoidis, který se sem dostaví v 10 hodin, aby nás informoval eh, v o situaci v souvislosti se společným prohlášením EU a Turecka a situací na řeckých ostrovech. Ale než zahájíme jednání, navrhl bych, aby oba spolupředsedové, předseda AFETu a předseda výboru DV, DV aby e, se vyjádřili, než přejdeme k prvnímu bodu našeho pořadu jednání. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dobré jitro, dámy a pánové, vážení kolegové, začínáme trošičku eh, opožděně, proto bych pouze chtěl říci, že jsem nesmírně rád, že se uskutečňuje eh, praxe eh, společných eh, výborů k externím aspektům migrace. Jak jste právě zmínil, je velice důležité, abychom nepracovali jednotlivě, osamoceně, ale abychom na těchto průřezových otázkách pracovali společně. Bude velice důležité a zajímavé si poslechnout, jak vypadá současná situace a jaké jsou plány do budoucna vzhledem k tomu, že tady máme druhou tranši, která vyprší tohoto roku. Souvisí to s nástrojem pro uprchlíky v Turecku. Děkuji. Samozřejmě i já si myslím, že je nesmírně dobré, že tady můžeme společně eh, zasedat na společné schůzi. Je nesmírně důležité, abychom zahájili, proto nebudeme protahovat eh, Eh, vystoup, eh, úvody a raději se k tomu vyjádříme nakonec. Takže začneme s prezentacemi. První to bude pan Popovský, má slovo na 10 minut, pak bude následovat pan Keller a pak eh, budeme mít normální kolečko koordinátorů, dvě minuty na každého a pak maximálně po jedné minutě, prosím, myslete na to, abychom dodržovali harmonogram, musíme ho brát vážně protože eh, eh, ministr, řecký minister tady bude v 10. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dobré jitro vám všem. Vztahy s Tureckem jsou i nadále napjaté, jak je dobře známo. A Eh, Dále se zhoršuje situace lidských práv a demokracie v této zemi. Pořád jsou tady napěté vztahy také s některými našimi členskými státy, což vedlo k tomu, že de facto byly zmrazeny vyjednávání o um, přistoupení a také jednání o modernizaci eh, celní unie. Dostali jsme se tedy na obtížnou křižovatku. Souvisí to také s akcemi Turecka ve východním Středomoří a s nedávnými vojenskými operacemi v Sýrii, což EU veřejně odsoudila. K tomu se vrátím. Pokud je k prohlášení EU a Turecka, v rámci toho fungujeme. E, je to prohlášení z roku 2016. Slyšeli jsme hodně negativních vyjádření ze strany tureckého prezidenta vlády, ale i tak postupujeme dobře, e, pokud jde o naši podporu syrských e, uprchlíků v Turecku. Ukončili jsme program 6 miliardů, byly to dvě tranše po třech. E, neslyš, ně, něco si nefunguje, protože není slyšet tlumočení, které jazyk, který jazyk neslyšíte francouzštinu. Už je to v pořádku, už je to v pořádku, už to bylo opraveno, napraveno, prosím. Můžete pokračovat programování eh, nástroje pro pomoc tureckým, eh, respektive uprchníkům, bylo to 6 miliard euro, tak to už eh, skoro bylo vyčerpáno, skoro to už bylo vynaloženo, což znamená, že opravdu své závazky v rámci tohoto prohlášení EU a Turecka plníme své závazky, k čemu se ještě podrobněji za chviličku dostanu. Takže my i nadále jsme ochotni pomáhat jak Syřanům, tak hostitelské komunitě v Turecku a pracujeme také na bezpečném usídlování. Na, za posledních několik měsíců jsme viděli výrazný nárůst nelegální migrace z Turecka do Evropské unie. Tentokrát se jedná hlavně o Iránce, Pakistánce, Afgánce. Obrátili se na nás turecké orgány s pomocí s, s, eh, abychom tedy navýšili pomoc, abychom implementovali toto prohlášení. O tom hovořil eh, komisař eh, Avramopoulos, když jel do Turecka na, za, na začátku října. My v komisi jsme připravili celou řadu opatření, eh, celkem to dělá asi 50 milionů euro. Eh, to by bylo možné financovat na základě předstupní pomoci a také tady máme nástroj pro příspěvek k stabilitě a míru. Chceme tedy zlepšovat eh, kapacity eh, například tureckých pobřežních stráží, aby mohli vyhledávat a zachraňovat lidi a budeme i nadále podporovat generálního tajemníka pro řízení mm, migrace, tak aby se zlepšily podmínky v přijímacích střediscích a aby byly alternativy výzvy k tomu a navrhujeme také akce ohledně integrace migrantů a uprchlíků v Turecku. Pak eh, došlo k vojenským operacím eh, v severní Sýrii, což eh, ještě více zkomplikovalo všechny věci. Já už jsem zmínil reakci Evropské unie. Předseda Juncker zcela jasně řekl, že financování EU infrastruktury na podporu repatriace a reintegrace syrských uprchlíků na severovýchodě ehm, Sýrie nepřichází v úvahu. EU nebude poskytovat stabilizační a vývojovou pomoc e, v těch oblastech, kde práva místních populací jsou ignorovány nebo porušovány. Čili všechno musí být dobrovolné a na základě důstojných podmínek. Určitě kolega o tom bude hovořit podrobněji. A my jsme samozřejmě také eh, zaznamenali nedávné eh, usnesení EP, které Evropského parlamentu odsuzující či, či, eh, akce Turecka. Určitě nebudeme používat žádné finanční prostředky, které by nějak, nějak podporovaly turecké akce anebo odvo, odchod lidí do takzvaných bezpečnostních zón, bezpečných zón, jak tomu říká Turecko, ale my je za takové nepokládáme. Pokud jde o um, nástroj pro pomoc uprchlíkům, tak opravdu tady děláme vše, jak máme. 97% z té obálky 6 miliard už bylo naprogramováno. A druhá tranše také běží, jak má ale kovali jsme 2,8 eh, se miliard, takže už jsme skoro udělali vše a všechny zbývající kontrakty budou podepsány do konce příštího roku. Chtěl bych jenom zdůraznit, že udržujeme stejné modality pro implementaci jako v první fázi. To znamená, že spolupracujeme hlavně s mezinárodními Ehm, finančními institucemi, s příslušnými agentury, orgány z členských států a s nevládními organizaci. Také jsme dali určité přímé granty tureckým ministerstvům pro vzdělání, zdravotnictví a sociální záležitosti. Ale to není rozpočtová podpora, jak ji známe. My prostě eh, eh, proplácíme náklady turecké administrativy, které mají v souvislosti s financováním projektů pro Syřany. Čili hlavně se jedná o průběžné náklady na školy a kliniky. Výsledky podle našeho názoru jsou povzbudivé v tom smyslu, že jsou hmatatelné. Já vím, že mnozí z vás v předchozí mandátu jste cestovali do Turecka a máme asi 90 projektů, které běží a měly by pokračovat takže to bude asi 120 projektů do konce příštího roku. 1,7 milionů eh, uprchlíků dostávají podporu. Ještě o tom uslyšíte víc od kolegy a opravdu také se nám podařilo eh, umístit asi 5 milionů, půl milionu ehm, dětí, které chodí s naší podporou do školy a máme také podporu pro učitele eh, a vlastně mají zaměstnání také ve školách pro syrské děti. To Totež se týká sektoru zdravotnictví, kde jsme eh, pomohli post vybudovat asi 180 zdravotních středisek pro ehm, migranty a také pomáháme ehm, zjesnávat významný počet zdravotnického personálu a také děláme hodně na ochranu zranitelných lidí. Stále více zdůrazněme sociálně-ekonomickou podporu. Jedná se hlavně o vytváření pracovních příležitostí pro syrské rodiny ať už ji kdekoliv. Čili integrace na pracovní trh, profesní vzdělávání, překvalifikování a budeme určitě i nadále pracovat na eh, otázkách zdravotnictví a vzdělávání a kromě toho také municipální infrastruktura je důležitá věc. Tady už jsme přidělili 380 milionů euro zejména v oblasti od odového a vodního hospodářství. První tranše by měla být dokončena do poloviny roku 2021 a většina projektů by měla být dokončena v roce 2022 a 2023. Situace je i nadále obtížná. Počet migrantů v Turecku stoupá, přicházejí noví, jak už jsem říkal, a návraty nejsou zaručeny máme velmi jasný názor na ty návraty, to už jsem zmiňoval předtím. Obrátil se nás turecká vláda, protože chtěli hovořit o budoucnosti, tedy co bude následovat. My jsme řekli, že jsme ochotni se angažovat do smysluplných diskusí, ale to bylo ještě před zahájením vojenských operací. A teď už je to docela těžké to dělat. My víme, že mají objektivní potřeby a že by potřebovali, abychom jim pomohli jenomže také chceme mít eh, ujištění, záruky, že se všechno bude dělat podle pravidel, podle zákonu. A hlavně nám záleží na Syřanech v Turecku, protože to je skutečným cílem nástroje pro uprchlíky v Turecku. Mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát, že jste dodržel eh, časový limit. A teď pan Kaler máte 10 minut. Eh, děkuji, pane předsedo, spolu, předsedové, dámy a pánové. Navážu na kolegu. Všichni, jak víte, máme v Turecku asi 4 milionů uprchlíků eh, zaregistrovaných, ale ne všichni jsou syřané. Je tady čím dál tím více Iráčanů, Iránců a Pakistánců především. Ale největší cílová skupina pro nás jsou uprchlíci ze Sýrie, Jedná se asi o 3,6 registrovaných uprchlíků. Nejsou to odhady, jsou to registrovaní uprchlíci. Kolega Matěj mluvil o dvou trančích nástroje pro pomoc Turecku. Asi vás to trochu mystifikuje, protože my vám říkáme, že všechno probíhá, všechno se provádí, ale z Turecka slýcháme celou řadu stížností, že ty peníze jaksi nepřitékají. Je to tak? Z naší strany Musíme říci, že my provádíme tyto projekty, jak můžeme, ne tím, že pomáháme ministerstvu financí, turecké pokladně, ale tím, že pomáháme uprchlíkům prostřednictvím agentur OSN, nevládních organizací a některých specifických konkrétních organizací v Turecku a také prostřednictvím med mezinárodních organizací Červeného kříže a Červeného půlměsíce. A my poměřujeme náš úspěch na základě standardů eh, vyplývajících z nařízení EU, čili jedná se o závazky, a o vyplácení. Vyplácení z evropského rozpočtu našim partnerům, s kterými máme kontrakty. A tato čísla, o které se s vámi můžeme podělit, jsou velmi dobré. A účetní dvůr, který toto zkoumal, uvedl ano, všechno je v pořádku a vyplácení a provádění projektů podle tohoto nástroje je pětkrát v průměru rychlejší než běžná pomoc poskytovaná Evropskou unii. Pochopitelně bychom neměli usnout na vavřínech, ale můžeme si říci, že tento nástroj je prováděn správně. Vyplatili jsme a zavázali jsme 100% 3 miliard prvního nástroje a nyní také 80% z druhého nástroje, 100% v následujících měsících a týdnech. Pokud jde o humanitární pomoc, tak mm, ty kontrakty budou dokončeny do konce tohoto roku. My vždy mluvíme o nástroji jako takovém, ale pokud se na to podíváte detailně, zjistíte, že tři, asi 38% se provádí v podobě humanitární pomoci, zatímco 62-63% ten zbytek se poskytuje v rámci rozvojové pomoci. Jaký je rozdíl? Pokud je o humanitární pomoc, tam je to rychlejší, vyplácení je rychlejší a jedná se o uspokojování základních humanitárních pomoc obyvatel, ale ne všichni uprchlíci jsou v nějaké situaci potřeby a rozvojová pomoc se poskytuje na základě potřeby potraviny, hygieny, voda obydlí. Ale jinak máme vzdělávání, univerzitní vzdělávání a takové věci, které eh, nemohou být obslouženy prostřednictvím humanitární pomoci. Tam jsou kolegové, kteří pracují eh, v rozvojové oblasti a tyto potřeby jsou z ní hrazeny. Také máme dva vlajkové programy a informace o těchto programech jsou veřejné, jsou k dispozici zprávy a získáte e, informace na internetu, pokud nechcete mluvit se mnou nebo s kolegy. Je to e, nouzová bezpečnostní síť a za druhé také hotovostní transfery pro vzdělávání. Sociální zabezpečení a sociální sítě. My měsíčně platíme uprchlíkům eh, na základě smartkarty debetní je asi 1,7 milionů uprchlíků, kteří těží z tohoto programu v Turecku. Říkám v Turecku, eh, protože nařízení, eh, z kterého toto vyplývá, nám dává právo a povinnost pomáhat uprchlíkům v Turecku. To je velmi důležité, protože kolega Matěj říkal, že předseda Juncker jasně řekl, že nebudeme ochotni eh, platit nucenou reintegraci eh, syrských uprchlíků do Sýrie, jakožto důsledek eh, tureckých operací, tak toto Eh, vojenských operací, tak to je i vlastně právní prohlášení, právní nástroj, protože jinak tento nástroj nám neumožní vyplácet část těchto peněz mimo Turecko, takže kdyby došlo na nějaké rozhodnutí podpořit přesídlování syrských uprchlíků do Sýrie, pak nástroj tento by nebyl schůdný, protože ho to jednoduše neumožňuje. Zpět k sociální síti. Důležité oznámení z mé strany, protože teprve minulý týden jsme ohlásili, že do budoucna, počínaje dubnem roku 2020, budeme mít nový prová- nového prováděcího partnera pro tento nástroj tento nástroj se provádí světovým potravinovým programem a do budoucna to bude Mezinárodní eh, federace Červeného kříže, která to převezme. To je velice důležité a má to výhodu, protože oni spolupracují přímo s prováděcím partnerem tureckým Červeným eh, půlměsícem. A to je důležité, protože obě dvě tyto organizace mají daleko menší režijní náklady pro provádění tohoto programu. Tak Díky tomu a díky IFRC jsme eh, také splnili požadavky soudního účetního dvora, abychom byli efektivnější. Tím pádem dáváme více peněz uprchlíkům a méně peněz na zprávu. Pak máme, eh, to má další výhody, které souvisejí s finanční účinností. Dále máme další tranči pro vzdělávání. tam funguje humanitární pomoc. Je to největší program svého druhu ve světě, alespoň z humanitárního rozpočtu máme asi půl milionu syrských dětí, které mohou chodit do školy každý den díky této finanční pomoci, kterou poskytují evropští daňoví poplatníci. Výzvy do budoucna. Potřeby existují, potřeby budou nadále pokračovat. Jsou tady zranitelní uprchlíci, ale ta humanitární pomoc musí se průběžně utlumit a my um, spolupracujeme s kolegy, kteří pracují na nehumanitární části programu a to, abychom zjistili, jak v oblasti sociální mm, bezpečnosti, sociálního zabezpečení a vzdělávání to může přejít před jiný program. A to se týká víceletého finančního rámce, to znamená, že teď už je dost předčasné vám říct, kde to skončí, ale mm, takováto to Ehm, takovýto přesun eh, z jedné do druhé hlavičky je eh, věc, která nastane a na které pracujeme. Za druhé, druhá výzva. Musíme mít řádné prostředí pro implementaci projektu, což znamená základní věci, dejme tomu o povolení k pobytu pro osoby, které provádějí projekty na místě. Dále mezinárodní ochrana. Tyto standardy musí být harmonizovány a přátelštější pro uživatele. Někdy máme problémy se získáváním údajů a se, s vykazováním z důvodu Um, těch detailů um, turecké legislativy pro ochranu údajů i naší. Řešíme to s tureckými kolegy, snad se to rychle vyřeší. Také s nimi úzce spolupracujeme, musím říct, na mm, pracovní úrovni s tureckými orgány máme skutečně dobrou spolupráci při provádění. Pokud jde o závazky vyplácení, všechno je v pořádku. My jsme tedy v humanitární oblasti vyplatili už 100% a v druhé oblasti 80%. K severní Sýrii, teď už mám ještě 13 sekund, máme program 170 milion eur mimo tento nástroj pouze pro Sýrii, pro humanitární pomoc a eh, v severovýchodním Turecku Evropská unie z jiných rozpočtových linek financuje projekty ve výši 68 milionů eur. To probíhá navzdory bojové situaci množí humanitárně pracovníci místo opustili, ale s místními zaměstnanci spolupracujeme a chceme mm, pomoci těmto lidem. Je tam o 100 tisíce více nových osob, mm, na severu a jsou to eh, lidé, kteří potřebují pomoc, eh, pokud jde o obydlí a tak dále. A teď máme běžné kolečko koordinátorů, dvě minuty a tak dále. A ještě si musíme ale vyslechnout pana Sancheza Amora, zpravodaj. Máme tady tři výbory, takže jeden koordinátor za každou politickou skupinu. Ne všichni, ale každá bude zastoupena jedním. Tak nejprve začneme panem Gellerem. Chcete mluvit za EPP? Máte dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropský parlament se vyjádřil k turecké vojenské akci na severovýchodě Syrie velice jasně, to nemusím opakovat, tady to je, myslím, velmi konsensuální. A mám také pocit, že existuje široký konsens, co se týče toho, že chceme i nadále podporovat syrské uprchlíky v Turecku samotném. Děkuji také za objasnění toho, že tento nástroj se geograficky skutečně omezuje pouze na Turecko a nemůže být nějak přenesen na severovýchod Sýrie. Prosím, pane Galave, eh, máme tady problém, nějaký technický problém s tlumočením, nebylo slyšet? Ano, již je slyšet, výborně. Ano, ono je také slyšet pouze, když něco říkám, jinak asi ne. Ale přesto tady máme dilema, neboť eh, tady máme velice konkrétní otázku. Co uděláme v případě, kdy Erdogan se nebude chovat tak, jak my si budeme přát? Co uděláme v případě, kdy Erdogan bude nutit lidi eh, aby vlastně z těch táborů, nebo je bude odvážet z táborů přes hranici. A to je ta konkrétní nebezpečí. Já bych chtěl vědět, jak v takovémto případě zareagujeme. Co udělá komise? Připojí se k eh, názoru parlamentu. My jsme zejména v rozpočtovém postupu dali mnoho peněz do rezervy. To byly ty peníze na předstupní pomoc. Takže to je pro nás taková páka, kterou bychom mohli použít, ale pak tady máme další dilema, a to je tu hrozby, ty hrozby pana Erdogana, že prostě otevře dveře. Před několika týdny eh, on takto hrozil, že tedy směrem do Evropy eh, otevře ty dveře pro migranty a takto se Eh, abych to tak formuloval, eh, pomstí. Já se tedy ptám, s jakými věcmi můžeme počítat, s jakým vývojem a jak přesně zareagujeme na tuto obci, kterou eh, pan otevřených dveří, kterou pan Erdogan má, bohužel i nadále. Nevím, paní Sipel, Hlásila se, ale o, teď opustila místnost, takže teď paní Inveld a pak kolegyně, jestli se vrátí, tak jí dáme slovo. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji panu Popovskému a panu Kolarovi. Víte, tato diskuse je pro mě trošku náročná, protože my tady mluvíme o financování pomoci pro uprchlíky, ale zároveň bychom měli mluvit o těch velkých politických otázkách. O tom konec konců mluvil kolega z EPP, protože co můžeme teď dělat? Nemůžeme eh, přerušit financování pomoci osobám, ale na druhou stranu se dá situace může změnit v závislosti na tom, co udělá pan Erdogan. Jsem eh, rád, že říkáte, že nebudete rozhodně financovat návraty, které by nebyly dobrovolného charakteru, no ale jakým způsobem to ověříte, jestli jsou dobrovolné nebo ne, protože slýcháme, eh, že osoby se, eh, jsou navraceny, eh, or, um, oficiální orgány říkají, uh, je to dobrovolné, ale ty osoby říkají, že tomu tak není. A jak to budete ověřovat? To je dost znepokojující. Uh, mně se to zdá být dost zvláštní, protože my klademe politický dotaz komisi, protože teprve teď vidíme, jak eh, problémy panují kolem toho tureckého programu. Parlament se k tomu původně postavil velmi skepticky a nejedná se o financování, jedná se o politické úpravy tohoto programu. Měl bychom mluvit o, o financování, ale ne pouze o detailech, ale co budeme dělat, pokud zjistíme, že to jednoduše nefunguje a že budeme jednoduše zcela oddáni um, panu Erdoganovi a hm, paní Strik za zelené. Thank you. Uh... Děkuji. Uh, oběma zástupcům komise za přehledné informace. A můj příspěvek je vlastně v souladu s tím, co říkala paní Infeld, protože velice nás znepokoje osud uh, uprchlíků, kteří momentálně jsou v Turecku. Jsme velice rádi slyšet, že komise nepokládá severní Sýrii a nárazníkovou zónu za bezpečnou, ale v zprávě o evropské agendě slyšíme, že EU chce navyšovat navty do Tur- místo, aby se navyšovaly spíše e, příjezdy do EU, protože pořád tady hrozí lidem to, že budou deportováni zpět zpět do severní Sýrie. Pro nás to znamená otázku, do jaké míry může komise pořád říci, že Turecko je třetí bezpečná země eh, a že tedy řecká například eh, vláda by měla eh, postupovat takto v asilové politice. A jak je to s násilnými, nucenými návraty do Sýrie? jak můžeme monitorovat a jak můžeme ověřovat, že se jedná o dobrovolné návraty a že nedochází k nuceným návratům. A v důsledku toho, pokud to nebudeme moci zajistit a jestliže Turecko začne deportovat lidi, tak co s tím budeme dělat? Nyní přicházíme k ID paní Mariany. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice vděčný za to, co nám tady řekli zástupci komise, pan Popesky a pan Kerel. Pane Popesky, vy říkáte, že to postupuje dobře, ale pan Keller zase říkal, eh, nebo se spíše věnoval eh, programu Turecku, vy spíše Evropě. Já musím říct že tady přede mnou se vyjadřují poslanci tří velkých skupin, ale já to vidím asi trochu jinak. My dnes podle mě nemáme jistotu vůbec v ničem, co se týče těch programů, které se věnují eh, Turecku. A jak naše skupina neustále říká, my jsme tady vlastně oběti předmětem vydírání pana Erdogana, drží nás jako rukojmí. A já se tedy ptám, Neměli bychom si položit následující otázku, nebyl by vhodné, aby Evropská unie zrevidovala svou politiku pro tuto oblast, jednak co se se týká našeho postoje vůči turecké vládě, ale také e, měli bychom možná skutečně nalézt nějaké vhodné místo pro syrské uprchlíky a podle mě to není ani v Evropě, ani v Turecku, ale je to v Sýrii, pokud se tedy navrátí dobrovolně. Samozřejmě současná vojenská situace v Sýrii je taková, že velký část území s velkou výjimkou Idlibu a dalších několika málo oblastí je v podstatě v pořádku, eh, je tam eh, uspokojivá situace a eh, tady tedy bychom měli, si myslíme, pracovat na navracování syrských uprchlíků k ním domů, samozřejmě skutečně k ním domů, na to území, ze kterého pocházejí, to by bylo to asi ideální případ. A nyní paní Kempa za EKR. Ne? Pan Ekari, omlouvám se. Paní Kempa, já jsem tady. Tak prosím, ano, děkuji. Dámy a pánové, situace podle mého názoru je velice vážná a musíme ji vidět na dvou rovinách. První je velice důležitý úkol pro diplomaci Evropské unie. Velice důležitý úkol, opakuji, protože jsme opravdu Eh, v situaci hrozeb ze strany Erdogana a určitého vydírání. Ovšem na druhé straně máme co dělat s obrovskou hrozbou pro civilní obyvatelstvo, pro uprchlíky, i ty, kteří odešli ze Sýrie, ale především těch, kteří byli interně přesídleni, protože útoky na severní Syrii vedl k tomu, že ty interní um, přesídlení zvýš, se zvýšily. Například vládní organizace nám sdělují, že se tam velice velice zhoršuje již katastrofální situace v Holmesu, ale také v jiných eh, oblastech, kam vnitřně přesídlení se dostávají. Chtěla bych se vyjádřit k tomu, co tady jsme slyšeli od komise. Nemůžeme se omezovat jenom na tuto humanitární pomoc, tu musíme navýšit, protože momentálně ideově jsme o tom velice přesvědčeni. Pokud jde o jinou pomoci, a to se jedná i o vývojovou, rozvojovou pomoc, tak to je velký úkol jiných zemí, Turecka a dalších. A tady se musíme zamyslet nad otázkou eventuálních změn v této oblasti. Proč je situace tak vážná? Chci zdůraznit, že Turecko, a to už je poslední výzva na Dimura, eh, prohlásilo, že momentálně Turci vlastně útočí na vesnice, kde žijí jezíti, což jsou jezítky, které jsou ženy, které nejvíce utrpěly eh, v rukou islámského státu. A pokud ještě vezmeme v úvahu fakt, že například Libanon a Jordánsko, ale hlavně Libanon, kteří také přijeli eh, uprchlíky a i Libanon teď plánuje nuceně vracet uprchlíky do Syrie. Takže situace na Blízkém východě je nesmírně vážná a musíme se na to dívat dělat především v diplomatickém kontextu. Děkuji. Teď za GUE pan Ruben. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já hovořím jakožto koordiná- za koordinátory výboru Libe a Debe za, za oba dva. Rád bych položil dvě otázky. Ptám se komise. Eh, má, hodláte pro jak napojit poskytování pomoci Turecku na dodržování lidských práv, tak toto podmínit, anebo chcete i, ne, i nadále přihlížet tomu, jak Turecko útočí a provádí etnickou čistku? A to přímo, abych řekl, na hranicích Evropské unie. Eh, oni se tam dělají naprosto, co chtějí. To je tedy má otázka k humanitární pomoci a dále za zohlednění skutečnosti, že je tady ohrožena zásada nenavracení, zejména když vycházíme ze zpráv, které říkají, že již 350 tisíc Syřanů bylo navraceno zpět proti jejich vlastní vůli, že to tady nebyly dobrovolné návraty, to to jsou informace ze zprávy Mezinárodní informace a e, tato zpráva této mezinárodní organizace uvádí tato čísla. S ohledem na to skutečnost hodlá komise ještě jednou připomenout členským státům, že Turecko nemůže mít vnímáno jako bezpečná třetí země. Já to neříkám pouze já, organizace Sea Watch a další to takto tvrdí. Říkají, že došlo k tomu, že komise doporučila členským státům, aby nahlíželi na Turecko jakožto na bezpečnou třetí zemi, což Turecko s naprostou jistotou není. A já se vás tedy ptám, chcete k tomu takto přistupovat a chcete propojit poskytování pomoci Turecku s dodržováním lidských práv? Paní. Paní Sipelis, jakožto koordinátorka za skupinu SND, děkuji mnohokrát a bude to krátké. Mnozí z nás se velice kriticky vyjadřovali k této dohodě s Tureckem od samého začátku. Je tady jeden pozitivní aspekt, který mohl být v této dohodě. Z našeho hlediska by bylo bývalo, kdybychom byli získali čas, abychom lépe připravili naši pomoc a jak zacházet s Eh, uprchlíky, abychom to posílili ve všech členských státech, abychom byli eh, připraveni co nejsprávněji, nejrychleji provádět azylové řízení, ale také, abychom mohli eh, přijmout při, ty uprchlíky a jednat s těmi státy, kde není politické přenásledování, abychom je mohli vracet. Bohužel, jak mně se to jeví, Evropská unie nevyužila tento čas, aby posílila tuto pomoc a tento systém. Pořád vlastně působíme tak, že nejsme schopni zacházet s migrací ani legální, ani s azyly a že jsme v rukou takových osob, jako je Erdogan, a by se zajistilo, že nepříliš mnoho lidí přijde do Evropy. A úplně zapomínáme na to, že většina uprchlíků na světě nejsou v Evropské unii, nejdou do Evropy, že zůstávají, utíkají do jiných zemí kolem Evropské unie. Tudíž z tohoto hlediska si opravdu Eh, kladu otázku o tom, co tady pořád slyšíme o této dohodě s Tureckem. Ptám se, zda je skutečně dopádný důvod, abychom v tom pokračovali. A co vy uděláte z vaší eh, eh, strany, abychom podporovali novou komisi tak, aby se vytvořil nový typ migrace, migrační politiky, protože zatím jsme neslyšeli nic, co by mohlo být pokládáno za nové v tom oznamovaném novém balíčku o migraci. A nakonec eh, zvláštní eh, zpravodaj pro Turecko. Děkuji, děkuji. Eh, musím říci, že situace v Turecku je skutečně naprosto komplikovaná. A panuje zde velká nedůvěra, která samozřejmě vyplývá z autoritářských tendencí eh, režimu, který je v Turecku moci. Nemůžeme, eh, není možné, aby Erdogan vlastně ten vojenský puč eh, vzal jakožto omluvu veškeré, veškerých typů porušování lidských práv, které tam dochází. A také není možné eh, jak si schvalovat intervenci do Sýrie. Ale eh, situace se možná již trochu začíná měnit. Opozice zvítězila při volbě starosty v Istanbulu. To je jeden takový prvek. Evropská unie by měla apelovat na Turecko, aby nechalo uprchlíky v Turecku. Měli bychom si položit otázku, zda bychom lépe ty peníze, které dáváme Turecku, neměli spíše investovat u nás v Evropě pro jiný typ opatření, ale to již tedy těžko změníme. Eh, nástroj, který máme, to je asi jediný způsob pro normální vztahy s Tureckem a je to asi jediná šance, jak nechat miliony uprchlíků v Turecku. Ale my tady pomocí nástroje pro pomoc Turecku samozřejmě nefinancujeme nějaký turecký státní rozpočet, i když si to mnoho občanů myslí. My podporujeme konkrétně syrské uprchlíky prostřednictvím um, mezinárodních nevládních organizací a agentur OSN. Ptám se, Ovšem zda e, není možné ty peníze nějak zneužít, zda třeba není možné, aby Erdogan ty peníze použil pro svou intervenci na severovýchodě Sýrie, která vytváří pouze další a další problémy. Jediný způsob, jak to zvládnout, je, mám tady tady krátký seznam, obávám se, že už ho musíme uzavřít po minutě na každého a pak čtyři minuty na odpovědi. pro každého z panelistů. A určitě pan ministr bude muset chvilku počkat, ale doufám, že ne dlouho. Takže pan Maurides bude první. Maximálně minuta. Ano, eh, tak jenom minuta. Přesně. Děkuji. Já si myslím, že to, co tady řekli naši řečníci, přicházejí s těla jednoduchými odpověďmi na naše otázky. Pokud by bývala nebyla eh, pomoc Evropské unie Turecku, tak ta situace by byla mnohem horší, než je. Problém spočívá v tom, že vždycky, když vedeme takového debaty, tak ale zároveň zjišťujeme, že situace v Turecku se zhoršila, opětuně zhoršila. A proto si myslím, že odpověď je jednoduchá. Většina z nás není schopná eh, nahlížet na realitu tak, jaká je. Eh, takovým způsobem, jaká je. Erdogan je prostě zločinec, který provádí zločiny vůči lidskosti. Někteří, někteří dokonce měli odvahu to říct, jako Carla del Ponte, a také někteří výzkumníci ehm, na mezinárodním poli. Ale co děláme my? My dáváme Erdoganovi peníze opětovně a k čemu to vede? Erdogan vytváří pouze další a další uprchlíky, například prostřednictvím tím, co udělal na severovýchodě Syrie. Já se nechci podílet na takovémto typu zločinu. Ano, možná Konstantinos Papadakis? Pan Papadakis? Děkuji. Já se domnívám, že je třeba si uvědomit, jak vlastně situace skutečně vypadá a nahlíšet na ní realisticky. Konstatovali jsme, že pan Erdogan vydírá Evropskou unii. Nyní jde o to, si rozmyslet, jak zareagujeme na toto vydírání. O to nám jde a tím bychom se měli zabývat. A já říkám, že bychom asi měli možná skoncovat s těmi iniciativami. Pan Forlas, ano, já jsem zde. Rád bych odpověděl na otázku, kterou tady položil kolega a tady šlo o to, zda můžeme důvěřovat panu Erdoganovi. Turecko ohrožuje Evropskou unii, říká, že 3,5 milionu uprchlíků pošle do Evropy, pokud se Evropa nebude chovat tak, jak si Turecko přeje. Dále nás ohrozuje tím, že vlastně tak změní eh, demografické složení v tom takzvané bezpečnostní nárazníkové zóně. Jak se Chorvatsko chová na Kypru, který je součástí Evropy? Nadále ho okupuje. A já se tedy ptám, zda můžeme takovému člověku důvěřovat. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve chci zopakovat to, co řekli už někteří z mojich kolegů ohledně eh, přesídlování. První otázka je, jak víme, že eh, to není násilné, že to není nucené a krom toho víme, že Turecko a Erdogan používají tuto věc k tomu, aby protlačoval určitý demografický engineering v té takzvané bezpečné zóně, což podle mého názoru je ve skutečnosti válečná zóna. Druhá otázka se spíše týká finančních prostředků na pomoc uprchlíkům v Turecku. Zpráva od účetního dvora eh, roku 2018 nebyla schopna ověřit, jak více než miliarda euro byla vynaložena na syrské uprchlíky v Turecku. Eh, snažili se porovnávat seznamy eh, uprchlíků s těmi, kteří do dostávají eh, peníze, ale turecké ministerstvo pro rodiny a sociální povinno, eh, eh, politiku jim to neumožnili. Tvrdili, že se jedná o ochranu údajů. Proto já se vlastně ptám, protože ta minuta už uběhla, jak víme, že ty peníze se opravdu dostaly na ten účel, pro který byly určené. Pan Prokačíny. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád zdůraznil, že tady k této otázce přistupujeme velice pokrytecky, svatouškovsky. V my vlastně tady jsme přenechali ochranu našich evropských hranic třetímu státu a často se říká, ano, my tady nedáváme peníze do turecké státní pokladny, ale tak to není. Máme tady minimálně tři dohody s vládními orgány Turecka a tyto orgány takto prostřednictvím těchto dohod dostávají evropské peníze. E, tedy rád bych, aby mi někdo vysvětlil, proč takto postupujeme vůči zemi, jako je Turecko, a nepostupujeme tak například vůči zemi, jako je Tunisko. Dnes totiž z Tuniska přichází nejvíce migrantů, kteří přicházejí přes středozemní moře. Ano, my jsme vydíratelní a to proto, že my naše vlastní práci neděláme a platíme někoho jiného, aby to dělal za nás. Děkuji. A děkuji. Pan Keller tedy říkal, že ten prostředek neumožňuje legálně, aby se za to platilo usazování syrských eh, uprchlíků v Syrii. A představa jakési bezpečné zóny na, sebe, na jižní území Syrie, Turecka, to snad by eh, mohlo eh, nakonec se vyvinout v jakési vězení pod otevřeným nebem, jako Gáza. Není už snad čas na to, abychom vytvořili sam- situaci v samotné Sýrii, tak abychom napomohli návratu mnoha uprchlíků. Není už na čase zrušit sankce proti Sýrii, protože ty sankce nadále už nemají smysl. Většina džihadistů byly vyhnáni, většina uh, Syřanů se vrátili, kdybyste pomohli Syrii, aby se znovu schopila. Paní Softko, pane předsedo. Myslím si, že bychom měli nadále financovat uprchlíky. Je to jednoduše záležitost, kterou musíme řešit. My nemáme prostředky pro boj s Erdoganem, ale rozhodně může, musíme pozastavit toky uprchlíků na Balkán, protože to opět zjitří další rány. A já se zeptám komise, co děláte, jak pomáhat místnímu obyvatelstvu integrovat uprchlíkům. Je neuvěřitelné, že máte miliony uprchlíků a místní komunity odmítají. Takže jakou cenu má mít eh, tolik peněz pro uprchlíky, ale zároveň eh, jak pomáháte místním komunitám, protože mám zprávy z Bosny Hercegoviny, že to se neprovádí. Jak integrujete uprchlíky tak, aby nemuseli být eh, v táborech celou řadu let? Nemů žeme jenom řešit Erdogana, ale i místní komunitu, aby tyto uprchlíci mohli zůstat. Pan Zimiok? Děkuji. Měli bychom si otevřeně přiznat to, že tady v Evropě zavíráme oči a vyjednáváme s Erdoganem jakožto s takzvaným partnerem, i když partner není, je to náš protivník. On eh, eh, je mu jenom své vlastní zájmy a ty vlastně eh, jak si prosazuje na úkor uprchlíků. Měli bychom uznat realitu, zastavit tento program a spíše se soustředit na Sýrii, vyjednávat s Asadem a tam zavést eh, důležitá a vhodná opatření pro to, aby se lidé mohli vrátit. Měli bychom zrušit sankce vůči šíry a pomoci lidem tam, přímo v zemi. To je humánní a je to také rozumné z ekonomického hlediska. Děkuji, děkuji pane předsedo, pan B. Je nám jasné, že tady vidíme, že tedy Erdogan se chová naprosto nepřijatelným způsobem. Kypr, severovýchod Sýrie, akce proti Kurdům. A my, my vlastně, my mu tady vyplácíme miliardy eur pro údajně uprchlíky. A my jsme v podstatě do Turecka nalili od roku 2003 asi více než 15 miliard eur. Erdogan nás vydírá a Nyní je na čase, abychom respektovali eh, územní svrchovanost Sýrie, říkal to také kolega Mariany další, měli bychom vlastně zorganizovat návraz Syřanů, těch 3,6 milionů Syřanů, které jsou v Turecku do Sýrie, ale ne bez Erdogana, ne aby tedy Erdogan rozhodoval, kam ti lidé půjdou, či ne. Děkuji. Situace není jednoduchá, to všichni víme, ale vždy je tady možné, že víte, v 10 eh, tady začíná s eh, slyšení s řeckým ministrem. Pokud něco máte v APETu, tak eh, to můžete ještě napsat a dát to písemně. A teď požádám o reakce. Čtyři minuty pro každého, pan Popovský. Děkuji, pane předsedo, děkuji děkuji za komentáře. My klademe důraz především na osoby, na Syřany, kteří jsou v prekérní situaci a chceme pokračovat s naší pomocí. Pochopitelně nebudeme financovat nějaký nucený návrat do severní Sýrie nebo deportace, ať už se jedná o města jako Turecko, Libanon nebo jiné země. Pokud se někdo uh, chce vrátit, tak chceme, aby mm, úřad komisaře pro uprchlíky OSN nás ujistil o tom, že se jedná o dobrovolné navraty. Pan Gutierrez se s panem Erdoganem eh, před několika dny sešli. Mluvili o tom, nevíme, jestli UNHCR bude mít přístup k severní Syrii pro tuto chvíli, a to bylo v pátek, K tomu tak není když jsem si to ověřoval, ale určitě si musíme eh, zjistit informace a ujistit se o tom. Pochopitelně máme opatření pro monitorování situace, zjišťovat, jak eh, se peníze vyplácejí a komu. My o tom jednáme průběžně eh, s našimi členskými státy a s Tureckem a dalším mm, příležitosti bude řídící výbor o tomto nástroji. Budeme s Michelem mu spolupředsedovat eh, z 9. listopadu. Bude tam i zástupce AFETu a zástupci parlamentu. Eh, zašleme vám pozvánku neprodleně a budeme právě mluvit o situaci na místě. Vím, že tato otázka ohledně Turecka jakožto bezpečné země tady padla několikrát. My eh, si vyžádáme vždycky stanovisko místních úřadů, eh, v tomto případě i Řecka. Eh, my máme také otáz právní podporu. Chceme, aby situace v Turecku se nezhoršovala, což není vždy jednoduché. Pokud jde o azylový systém v Evropě. Ano, naše nová předsedkyně chce vytvořit tento pakt v Evropě, nicméně nevíme, co udělá, až se jí spustí mandát, ale eh, na toto téma mluvila jako o prioritě v červenci ve Štrasburku. Ano, musíme mít jasno v tom, kam ty peníze jdou. Ehm, ano, zpravodaj správně říkal, že e, utrácíme peníze především nebo investujeme především prostřednictvím bank, nevládních organizací, Červeného kříže a podobně a chceme, aby tomu tak bylo i nadále. A peníze, které jdou ministrům, tak to nejde na humanitární pomoc. My jednoduše proplácíme náklady. Nejsou to rychlé peníze, tak říkajíc. Nebudeme eh, žádné sociální inženýrství Severní Syrii podporovat. To opakuji ještě jednou, to je naprosto jasná hranice. Pozice OSN je pozice Spojených států je stejná. Tady zamýšlíme stejně. Pokud jde o uprchlíky, mm, tak investujeme do infrastruktury vzdělávání. V Bosně je to trošku jinak. Eh, tam je zásadní zlepšit ta přijímací zařízení. Eh, do toho jsme investovali 20 milionů eur, situace se zhoršila my do toho ještě vstoupíme, ale eh, tam se věci odehrávají dost pomalu a těžko s tím něco uděláme. Pane Kolere, ano, děkuji telegraficky bezpečný návrat uprchlíků. Máme kritéria, které uplatňujeme celosvětově i v této krizi. Uprchlíci se musí navrácet, navrácet eh, v určité dobré situaci nemusí, nesmí být eh, nuceni. Eh, monitorujeme, monitoruje to UNHCR, takže první zásadní otázka, pokud chceme mít bezpečné, udržitelné návraty do Sýrie, tak UNHCR musí fungovat bezpečně a volně, svobodně v Syrii a tomu tak není. Pokud chtějí Turci dělat to, co dělají, ehm, tak ehm, musí mít volnou ruku u UNHCR. Ano, momentálně máme 70 milionů osob, kteří ehm, byli nuceně vyhnáni do celého světa. Většinou se jedná o migranty, ale máme tam asi 20 milion, 5 milionů uprchlíků a o to jde nás rozpočtov, v naší rozpočtové lince. Ta, mm, ten rozpočet o, mm, znamená krize a o, dopady krize. Mm, a paní Kemper říká, a musíme dělat víc. Ano, my děláme víc, máme peníze, víme, co s tím. Uh, Ochrana údajů, eh, přístup k informacím, ano, nejsme spokojeni s touto situací, pokud jde o uprchlíky v Turecku eh, dosahujeme pokroku, snažíme se eh, dohodnout se s Turky, mm, poukazujeme na to ve všech našich jednáních s nimi. Znamená to ale, že nevíme, co se děje, máme nějaké vzorky, nějaké informace od prováděcích partnerů, ale pochopitelně bychom chtěli mít eh, větší přístup k údajům a o tom jednáme. Proč jednoduše nestáhneme sankce vůči tureckým orgánům? O tom pochybuji. 80 lidí kteří odešli ze Syrii, neodešli kvůli Daješu nebo islamskému státu. Nehledají útočiště eh, v hledají útočiště z důvodu zjatev a, a, režimu. V Jordánsku 35 tisíc eh, uprchlíků se vrátilo, 650 tisíc ale zůstává. I kdyby byly určité návraty do Syrie, tak věřím, že většina uprchlíků by nadále chtěla zůstat v Turecku. A proto je důležité, abychom investovali co nejvíce, ne do integrace, to bych neřekl, ale aspoň do způsobu um, života, jak mohou žít a, a také jednoduše hospodářství země. Musíme hospodářství eh, domácí a přijímací země pomoci a také uh, mít možnost uh, uh, mít nějakou práci uh, než spoléhat na pomoc. A proto v, v, v Libanonu, v Iráku a jinde my hm, investujeme do eh, života lidí, tak, aby se mohli eh, vzdělat a eh, vytvořit si vlastní práci, vlastní malý podnik. A proto je důležité, aby tyto uprchlíci nebyli pouze v nějakých táborech, ale aby byli součástí ekonomiky. Mnohokrát děkuji za vaši spolupráci. Jedná se skutečně o napjatý harmonogram. Ale teď na závěr eh, pan Tobias Tobe náš spolupředseda. Určitě to nechci protahovat, ale z toho, co jsme si tady řekli, vyplývá jasně, že z hlediska Evropské unie musíme paralelně řešit tyto náročné, komplikované otázky. Ano, má to i politický charakter. Musíme si jasně říci, že Turecko je největší země, největší hostitelská země pro uprchlíky je eh, jasné, že se jedná o největší humanitární projekt a v posledních letech jsme byli svědky toho, že humanitární situace v Syrii i v regionu eh, byla čím dál tím více znepokojující a chápeme, že ve světle nedávného vývoje je to ještě těžší, ale je také jasné, to vyplývá z této výměny názorů, že musíme eh, monitorovat situaci, nejenom jak mm, investujeme prostřednictvím fondů, ale musíme se zamýšlet i nad evropskými politikami. Je jasné, že i na tomto základě musíme mezi našimi výbory spolupracovat. Děkuji za tuto výměnu názoru. Mnohokrát děkuji a eh, to bude všechno od této chvíle naše tři výbory budou se zaobírat vlastním programem a my za Libe tedy zůstaneme, eh, vyslechneme si řeckého ministra. Děkuji.